včetně komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Vítejte, paní Mogherini, máte slovo. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi začít tím, že bych eh, citovala článek 36, kde se říká, že vysoká, vys, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku eh, musí pravidelně konzultovat s Evropským parlamentem o základních aspektech a základních volbách společné bezpečnostní politiky a společné obrané bezpečnostní politiky a informovat Evropský parlament o tom, jak se tyto politiky vyvíjejí. E říkala jsem vysoký představitel, no, tak jsem to já, no, že e, zajistí, že e, e, názory Evropského parlamentu budou náležitě zohledněni. Myslím si, že v posledních letech se nám tento dialog daří. Máme pravidelné konzultace, pravidelná slyšení, kde informujeme o aktualitách, o novinkách, dopadech na naši politiku a to vše v rámci konstantního dialogu. Ale v rámci jasnosti a upřímnosti mi dovolte, pane předsedo, také říci, že mě připadá dost nepřijatelné, že za pět eh, rozprav zde v parlamentu dnes večer máme dvě a půl hodiny spoždění. To, myslím, není důstojné pro vaši ani moji práci. Na no nic. Eh, letošní rok byl pro naši zahraniční politiku velice náročný. Dohoda s Iránem eh, zahájila intenzivní fázi pro evropskou diplomaci, zejména eh, v souvislosti se Sýrií. Po útocích v Paříži některé členské státy poprvé v historii použili článek 42 bod 7, o tom jsme debatovali posledně, a v naší reakci na uprchlickou krizi združujeme celou řadu zahraničně politických nástrojů operace Sofia West Středomoří, nový svěřenecký fond pro Afriku, e, řešíme otázku zdravotnictví a dostupnosti potravin v uprchlických táborech, e, řešíme pomoc pro Jordánsko a Libanon a měsíce před námi budou stejně tak velice náročné. Zahraničně politická e, komunita se často řídí podle toho, že volební roky ve Spojených státech mají být jaksi přechodné roky, nicméně toto není rok našeho sabatikalu, eh, konkrétně tedy pro Evropskou unii, ba naopak. V některých případech eh, máme před sebou obrovskou příležitost, která brzy zmizí. A eh, pokud budeme nečinní, výrazně situaci zhoršíme této rozpravě se chci soustředit na eh, okamžité priority naší zahraniční politiky, protože o středně a dlouhodobých cílech budeme mít možnost diskutovat eh, později dnes v noci. A ráda bych ještě jednou zopakovala, že eh, nevidím žádný důvod míti dvě debaty za sebou na témata, která jsou v podstatě shodná, takže prosím, abyste svůj čas využívali logičtěji a efektivněji. No nic, zpět k prioritám. Ukončení velké občanské války eh, na Blízkém východě a v Africe je naším největším závazkem. Je to válka, která se bojuje na různých frontách. Od hranice mezi Sýrií, Irákem a Tureckem až po Jemen a Libii. Každá z těchto front, front má svou vlastní historii a své vlastní aktéry a pravděpodobně asi také svůj vlastní vývoj, ale na každé z nich je řešení, konfl- je řešení konfliktu takové, které musí pocházet z národního usmíření. Porážka Daesh, al qaidi a ostatních teroristických skupin může jít pouze ruku v ruce s tímto politickým procesem. My pracujeme velice tvrdě na tom, aby k tomu došlo a už vidíme první křehké výsledky. Aby došlo ke konsolidaci regionálních sil, je potřeba přestat um, přilévat uh, olej do ohně války, zajistit usmíření a zajistit alespoň studený mír. To, co se děje v Syrii, eh, se zdálo naprosto nemožným před pár měsíci. Eh, klid zbraní je křehký, ale v podstatě funguje. Humanitární pomoc se dostala do celé řady obležených oblastí, ačkoliv situace není perfektní. Stefano de Mistura eh, jezdí po celém regionu a připravuje půdu pro další rozhovory. Já jsem s ním byla minulý měsíc v Ženevě, jsme v neustálém kontaktu. A tam e, jsme se setkali se všemi stranami těchto rozhovorů a koordinovali jsme svou pozici zrovna včera s ministry G7 v Japonsku. Potřebujeme pokrok a potřebujeme ho rychle. Mír má spoustu nepřátel. A proto je potřeba postupovat s vědomím urgentnosti, naléhavosti celé záležitosti, ale zároveň potřebujeme být i e, um, trpěliví, protože tato jednání nebudou jednoduchá. Musíme vytrvat, to se vždy vyplácí. To samé platí pro Libii. Eh, většina prezidentské rady je konečně v Tripolisu po měsících eh, tvrdé práce a snaží se tvořit křehký konsenzus. Ale to je pouze východisko pro další práci. Všichni aktéři musí umožnit mírové přesunutí pravomocí nové vládě a z, eh, na naší straně jsme připraveni pomáhat. Jsme připraveni pracovat s prezidentskou radou Infaráš. Ráda bych mluvila jasně, jako vždy. Cokoliv uděláme, budeme dělat slibíci. Pokud oni požádají o podporu, dáme jim tu podporu, jakou potřebují, jakou chtějí. Ať už v oblasti humanitární pomoci, eh, výcviku bezpečnostních složek, justice nebo řízení hranic. Ale budoucnost této země je v jejich rukou. Stabilita Libie, její prosperita a porážka Daesh to je všechno závislé v první řadě na národní jednotě. Řešení konfliktu Libii může být i pouze politické a může být i pouze libýské. Naší odpovědností je konzistentně Libii v tomto podporovat. Za třetí, eh, Jemen. Naše zaměření v příštích měsících eh, bude hlavně na Syrii a Libii, ale nesmíme zavírat oči před dalšími krizemi, byť se třeba neobjevují v titulcích. Konflikt v Jemenu způsobil humanitární tragédii masové škály. 80% populace Eh, nyní potřebuje humanitární pomoc. Nestabilita je eh, rodištěm terorismu. A to na samotné křižovatce mezi Blízkým východem, Indickým oceánem, Africkým rohem a Středozemním mořem. Já jsem se setkala se zvláštním vyslancem OSN právě minulý týden a společně pracujeme na eh, pokračování klidu zbraní, který začal minulou neděli. Připravujeme tak půdu pro další vyjednávání a snažíme se kontaktovat všechny složky zastoupené v regionu. To je tedy první priorita. Blízkovýchodní mírový proces. E, bez ohledu na nezájem médií nesmíme zapomínat ani na konflikt e, izraelsko-palestinský. Bez pokroku směrem k míru je pouze otázkou času, než dojde k další eskalaci. Společně se zbytkem kvartetu a s našimi ostatními partnery se eh, snažíme vypracovávat zprávu se zásadními doporučeními o tom, jak se dostat z této patové situace, která by směřovala k řešení dvou států. Sedět a čekat není možné. Naše práce nikdy neskončila. Eh, občas je naše práce prováděna v tichosti, ale vždy se něco děje. Veřejné mínění se na tuto otázku momentálně nezaměřuje, ale to neznamená, že bychom ve své práci přestávali. Ukončení tohoto konfliktu v Líbii, v Sýrii, v Jemenu vlastně na celém Blízkém východě, vytváření silných partnerství s našimi sousedy, ale také s klíčovými hráči v Africe a Ázii, je nejlepší způsob, jak reagovat na teroristické hrozby v tomto, ter- v tomto regionu, v celém, na celém světě, ale i v Evropské unii. Musíme vyplnit vákum, které Daesh využívá v, na teritoriích v oblastech bez vlády. Je potřeba zabraňovat radikalizaci partnerství s hlavně muslimskými státy, je potřeba propagovat koexistenci, vzájemný respekt, je potřeba navyšovat bezpečnost Evropy, ale je také potřeba, zvyšovat bezpečnost našich partnerů a to jak na severu Afriky, na Blízkém východě, v Sahelu, v jihovýchodní Asii a na západě Balkánu. Druhé obecné téma, které musíme řešit, souvisí s konflikty na Blízkém východě. Otázka uprchlíků a migrace eh, neskončí tím, že nastane v Líbii a v Syrii mír. To si musíme uvědomit. Velké toky ehm, a pohyby osob jsou novou normou. O tom jsme diskutovali v této sněmovně nedávno. Zdi tento tok nezastaví, pouze situaci zhorší. Otevření nových kanálů, bude, bude eh, destabilizace eh, bude to znamenat destabilizaci jednotlivých států a více příjmů pro pašeráky. Je potřeba spolupracovat s našimi sousedy, ne pracovat proti ním. Proto jsem byla v Libanonu a v Jordánsku minulý měsíc a v Africe minulý týden a budu na palubě jedné lodi operace Sofia, která právě včera zachránila stovky dalších lidí. Třetí široká oblast, kde se musíme angažovat, je samozřejmá oblast, eh, chceme-li podporovat ta dvě témata. A to je znovu spuštění multilateralismu pro řešení těchto otázek. To možná nezní tak naléhavě, pokud eh, nepřemýšlíte o tom, co to vlastně znamená multilaterální diplomacie. Multilaterální diplomacie vedla k samitu COP21 a k eh, udržitelným cílům. Multilaterální diplomacie umožnila naši dohodu s Iránem je to právě tento komplexní přístup, řešení výhodná pro všechny strany. Rules-based scenarios je to evropský způsob zahraniční politiky. A toho potřebujeme do příštích měsíců více. Mimo jiné v oblasti neproliferace. Mezinárodní společenství ukazuje jednotnost při reakci na nové jaderné testy Severní Koreje. Já jsem se právě účastnila dvou velice důležitých akcí týkající se jaderné bezpečnosti a odzbrojování ve Washingtonu s prezidentem Obavou, Obamou a v Hirošimě na summitu G7 právě včera. Bylo to poprvé, kdy jsme se společně se zbytkem G7 účastnili um, ceremonie na uctění obětí atomové bomby s Hrošimi. Je naším společným zájmem eh, pracovat na další užší spolupráci na mezinárodní úrovni v oblasti jaderné bezpečnosti a neproliferace a odzbrojování. Na závěr mi dovolte eh, v rámci tohoto tématu zmínit eh, otázku našich vztahů s Ruskem. U většiny témat, která jsem zatím zmínila, tedy Irán, Izrael, Palestina, Libie a částečně také v otázce Syrie, vykazuje ruské vedení určitý zájem na spolupráci s Evropou a zbytkem světa. My jsme se rozhodli společně se zahrani- s ministry zahraničí Evropské unie před několika týdny, že s Ruskem spolupracovat budeme v oblastech, kde je to v našem zájmu. Před několika dny bylo oznámeno a dnes e, bylo potvrzeno i s datem, pokud vím, že proběhne nová schůzka po celých letech NATO-Rusko. Znamená to, že se naše vztahy s Ruskem vrátí do normálu? Eh, já pokud vím, Jens Stoltenberg eh, vysvětlil stanovisko na to ehm, svými slovy velice dobře a to reflektuje i naši pozici. Nedojde k návratu k business as usual, dokud Rusko nezačne opět respektovat mezinárodní právo. Konec citátu. Naše evropské stanovisko bylo odsouhlaseno jednomyslně na zasedání Rady pro zahraniční věci zrovna před měsícem. Všichni jsme spolu podepsali pět principů naší politiky vůči Rusku. Selektivní angažovanost, eh, implementace MISK, eh, vztahy s našimi východními partnery, posilování naší vlastní obrany schopnosti a podpora ruské občanské společnosti. Já jsem té radě zahraničních věcí předsedala před měsícem a mohu vám říci, že všechny členské státy jsou teď na jedné lodi. A to jak v otázce Ruska, tak v otázce celé řady dalších témat. Je potřeba takovéto jednotnosti mít více. Jedině tak se e, touto obtížnou dobou nějakým způsobem protlučeme. Myslím si, že naše zájmy, jakožto zájmy Evropanů, jsou stejné. Naše vlády to začínají chápat ale naši občané to pochopili už dávno. Vědí, že buď budeme mít buď společnou evropskou zahraniční politiku a nebo zahraniční politiku nebudeme mít vůbec, protože pouze společně máme nástroje a potřebnou váhu, které jsou zapotřebí v dnešním světě. A je to nejlepší způsob, jak reagovat na potřeby našich občanů. Eh, jsem přesvědčena, že se mohu spolehnout na další podporu tohoto parlamentu která mi pomůže dále utvářet tuto společnou zahraniční politiku v příštích letech. Děkuji za pozornost. Děkuji paní Mogherini a slovo má pan Brok. Äh, Vážený pane předseda, vážená místo předsedkyně, vysoká představitelko, kolegyně, kolegové, eh, děkuji vám za váš výklad a v mnohých bodech se s vámi shodnu ale po teroristických útocích v Bruselu chci také vyjádřit to, že musíme eh, více uvažovat o nové definici bezpečnostní politiky. My vidíme, že islámský stát válčí v pozemní válce v Írii, v Syrii a v Iráku, eh, vede hospodářský teror v severní Africe, snaží se eh, zrušit cestovní ruch, a snaží se rekrutovat eh, neza eh, pro teror v Evropě. Toto je skutečně jednotný koncept a my potřebujeme jednotnou eh, odpověď v vnitřní i zahraniční politice. A to souvisí také s naší zahraniční a rozvojovou politikou třeba pro Afriku. A to všechno musíme dnes nahlížet jinak než v minulosti. K tomu patří také posílení naší eh, kooperace v sousedství, která je založena na míru. Ano, a to se týká jak Syrii, a Iráku, tak také Ukrajiny. To znamená, že i ve všech těchto případech musíme jasně dát najevo, že stojíme na straně mirotvůrců a že uděláme všechno pro to, co můžeme. A také, že to souvisí také s migrací a v určitých případech eh, je to také součástí toho celkového pojmu bezpečnosti a míru. Kolegové, kolegové, já musím také říci, že rozhodující otázka příměří v Sýrii eh, nám ukázala, že Rusové a Američané Eh, to de facto dokázali sami. A musím si položit otázku, zda ta naše soft power, eh, která tedy eh, je, ve které jsme lepší než všichni ostatní, zda tato soft power je úspěšná také tam, že ten, kdo užívá soft power, aby bylo o něm známo, že také umí přitlačit a umí jednat i tvrdě. A já si myslím, že to taky musí být eh, sou, eh, součástí naší bezpečnostní politiky v Evropě, abychom byli schopni také demonstrovat sílu. No, už mi dochází čas, tak ještě poslední věci. Já Eh, doufám, eh, paní Morgerini, vy jste hovořila o mnohostranné diplomacii, s tímto principem souhlasím, ale musíme si jasně zamyslet nad tím, jakou roli chce hrát Evropa v multipolárním světě. Tady to nemáme dostatečně vydefinované. Děkuji vám. Pan Fleckenstein. Pane předsedo, paní místo předsedkyně, Vážený pane eh, Broku, vaše, váš čas eh, ještě naštěstí nevypršel, chvála Bohu, eh, protože vám chci dát zapravdu v mnohých bodech. Já také vnímám, jak se mění naše bezpečnostní prostředí a okolí. Kromě regionálních konfliktů v sousedství eh, také čelíme konfliktům, které se neomezují na geografické regiony. Jsou to hrozby jako teror, kybernetická kriminalita, eh, kde tedy eh, ty také rozmělňují naši bezpečnost. Já se domnívám, že Eh, pokud Evropská unie bude eh, spolupracovat v oblasti vyzbrojování a tak dále, eh, budeme schopni ušetřit mnoho prostředků. Bude to si to žádá to určité posílení prostředků koordinaci a také posílení naší agentury Frontex. A také hovořím o inteligentnějším vybavení našich armád. Eh, pokud tedy chceme eh, stát pro mír, eh, chceme bránit konfliktům a chceme být vážným globálním partnerem, potřebujeme skutečně společnou bezpečnostní a obranou politiku. Bezpečnostní politika totiž patří spolu s diplomací k sobě a takto budeme moci prosazovat také naše zájmy. Děkuji vám. Pan van Orden. Vážený pane předsedo, já se omezím na společnou obraně bezpečnostní politiku. Na úvod musím říct, že frakce ECR přisuzuje velice velk, vysokou důležitost eh, transatlantské eh, alianci, tedy NATO, ale EU se zdá si myslí, že nese problémy světa na svých ramenou a snaží se minimalizovat snahu ostatních, eh, protože například ve vojenské oblasti Evropská Eh, unie nemá žádné zvláštní požadavky, žádné možnosti lepší nebo jiné než na to. Není nutné, aby Evropská unie se vojensky jakkoliv angažovala. Je to naprosté zkreslování situace. Myslet si, že společná obraně bezpečnostní politika nějakým způsobem posílí NATO. Může doplňovat NATO občanskými e, kapabilitami, ale tím se ignoruje e, jaksi důvod e, vzniku eh, společné obraně bezpečnostní politiky, tedy vytvářet ehm, obraně bezpečnostní struktury tam, kde eh, se neangažují společné státy, spo, spojené státy. Je to taková obsese společné obraně bezpečnostní politiky, která odvádí pozornost od věcí, kde NATO potřebuje revitalizaci a odvádí pozornost od skutečných hrozeb. Eh, musím konstatovat, že pouze čtyři evropské státy se angažují se spojenými státy a ostatními spojenci v bitvě proti ISIS ačkoliv ISIS se označuje jako největší hrozba pro bezpečnost a blahobyt v Evropě. Místo toho, aby eh, země na kontinentě eh, investovaly do vojenských schopností a vyvíjeli skutečnou činnost, raději se odkazují na aktivitu EU a navádějí Spojené státy k tomu, aby si mysleli, že eh, tímto evropští spojenci odvádějí své úkoly. Děkuji. Děkuji, pan Radoš pane předsedo kolegyně kolegové jménem frakce ALDE eh, vám děkuji, paní vysoká představitelko, eh, za váš eh, proslov. Svět by na tom byl ještě hůř, kdybychom neměli společnou politiku. Ale máme tady dva problémy ta zahraniční politika, ta jednotná není a stojí nás eh, celkem 180 miliard eur. 5 eh, miliard mm, máme na eh, společné investice a 7 na společné mise, což znamená, že 6,3 se eh, využívá společně. Eh, a to je slabina naší společné obrany a zahraniční politiky. Eh, kromě toho nemáme jako Evropa dostatečné kompetence pro reakci na krize. Také by instituce měly akceptovat to, že by Evropská unie měla zasahovat tam, eh, kde to možná není populární. Proto eh, doufáme, že eh, válka na Středním východě a v různých krizových regionech Afriky a v Sahelu, tak to, že nás to nakonec to vede k společné politice, která bude silnější. Pani Lösing, pokud se týče spravedlivého rozdělování jak uvnitř společnosti, tak mezi světovými regiony, patří k těm nejdůležitějším otázkám míru a bezpečnosti. A to patří také k politice, eh, k politice našeho eh, sousedství. My jsme se pokoušeli ještě před pěti lety vytvořit kolem Evropské unie eh, jakýsi věnec z přátelných zemí. Nicméně eh, vyrobili jsme věnec zemí, kde to hoří. Je to mimo jiné přístup, který je dán příšernou a ničivou eh, politikou eh, exportní Evropské unie. Bohužel eh, jsou zde velké firmy, které to využívají k vývozu zbraní. A demokracie je čím dál tím více v, e, překážkou v cestě. Jako jsme viděli třeba eh, v eh, nizozemí, tak abychom mohli údajně ve jménu demokracie a lidských práv rychle vojenský zasahovat. No a tady skutečně trpí spravedlnost. Bezpečnostní situace se zhoršuje a rozpoutávají se závody ve zbrojení a to nestačí. Také civilní peníze se mají zneužívat na vojenské účely. Paní Valero. Děkuji, pane předsedo. Je to celá řada oblastí, kde zelení mají své priority. Já některé z nich mohu uvést. Je zde otázka předcházení konfliktů z dlouhodobého hlediska. A tady nehovořím pouze o diplomaci, ale také o reformě bezpečnosti, abychom bojovali proti změnám, nebo důsledkům klimatických změn a nerovným podmínkám, tak k tomu všemu potřebujeme také rozvojovou politiku a všechny další oblasti, které potřebujeme k tomu, aby byl svět spravedlivější a také lepší. Je třeba zaměřit se na bezpečnost lidí, ale také na celou řadu parametrů, které vedou k tomu, abychom pozbuzovali členské státy, aby pomáhali OSN zachovat mír. Evropská unie musí být garantem dodržování lidských práv, mezinárodního práva a také dalších společných hodnot. A z tohoto hlediska nevím, jestli dohoda s Tureckem dosahuje všech těchto požadavků. Máme zde také vojenský zásah a operaci Sofie. Myslím, že všichni musíme pracovat na tom, abychom napomohli při ozbrojování a abychom také kontrolovali vývoz zbraní do třetích zemí. Situace, bezpečnostní situace je úplně jiná. Naši včerejší přátelé jsou zítřejšími nepřáteli. Eh, musíme rozhodně zabránit radikalizaci. Musíme se zaměřit eh, na Evropu, která nesmí být příliš militarizovaná. Děkuji, pan Carver. Děkuji. Eh, já chtěl, bych chtěl informovat všechny o eh, eh, tom, jak se de facto vyvíjí naše společná zahraniční politika mnozí občané v podstatě nevědí, jak moc se angažuje v této oblasti Evropská unie od Lisabonské smlouvy. My postrádáme konsultace s veřejností a plné odhalování eh, informací. My bychom měli reprezentovat také zahraniční politiku a také zastávat zájmy celé 28 eh, bez Eh, členských zemí. Máme tady eh, zahraniční servis, diplomatickou službu Evropské unie a tak dále. A v současné době eh, naše paní vysoká představitelka reformuje naši zahraniční politiku a toto skutečně tady nikdy nebylo. Eh, pane předsedo, eh, v referendum v Nizozemsku minulý eh, týden lidé také zamítli zahraničně politické ambice Evropské unie na Ukrajině. A já doufám, že podobně se vysloví také britští občané vůči Evropské unie. Děkuji. Pan Borgecio. Paní vysoká představitelko, vy nám vždycky načrtnete takový optimistický obraz eh, skutečnosti. Nicméně obrana a bezpečnost eh, to je eh, velký neúspěch. ISIS dosáhl skutečně drtivých vítězství. To pro ně bude také nová motivace pro nábor uh, a také pro financování. Výzvy byly úplně někde jinde. Stalo se o, jednalo se o posílení bezpečnosti v jižních zemích, boj proti teroristickým hnutím. Všichni víme, že Turecko se podílí na obchodování se zbraněmi a nejedná se jen eh, o bojovníky proti Asadovi. A vy k tomu nic neříkáte. Hranice nejsou kontrolovány a teď se o to musí starat členské státy. My vyžadujeme jiný přístup. Je třeba bojovat eh, proti terorismu, ale nejen těm teroristům, kteří existují. Musíme bojovat proti těm, kteří jsou mezi námi. Pan Epitideios? Děkuji. Pane předsedo, Evropská unie už 15 let diskutuje o potřebě společné bezpečnostní a obrané politiky, společné zahraniční politiky. Poprvé to tedy nastalo před 15 lety. Nekonečně se o tom hovoří, nicméně nikdy to nenastane a to z jednoduchého důvodu. Kdyby Evropská unie byla skutečně hospodářskou unii, tak by se zde blížily zájmy jednotlivých zemí. Evropská unie se ovšem rozhodla, že bude unii politickou a tam se zájmy zemí dostaly do konfliktu a Evropská unie ztratila soudržnost. A to jsme viděli také nedávno, když se jednalo o to, jak se postavit té obrovské vlně uprchlíků a přistěhovalců. Mnoho států prostě individuálně zavřelo své hranice bez ohledu na šengenskou smlouvu a dělali to, protože chtěli chránit své zájmy. Velká Británie vyhrožuje Brexitem ze svých zájmů, kvůli svým zájmům. Země tady reagují, protože jsou poškozovány jejich zájmy. Německo třeba. Takže nicméně řečník je přerušen a slovo má pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Je smutné, že nemohu diskutovat tuto zprávu se zprávou Kalněte, jak navrhla naše frakce. Bohužel jsme nezískali podporu ostatních frakcí. Je to velmi důležité téma. Teroristické útoky, včetně těch nedávných v Bruselu, nás vedou k tomu, že se znovu klademe otázku, zda ta naše zahraniční a bezpečnostní politika je skutečně dobře postavená. Pak je zde tedy ta hranice mezi vnitřní a vnější hrozbou, jak o tom hovořil kolega. Proto musíme požadovat řešení problémů v Syrii a v Libii a na druhé straně také chceme, aby se posílila spolupráce mezi naší policií, našimi policejními sbory, vyžadujeme centralizaci politiky, kontrol na hranicích a také sdílení informací, protože ty dva aspekty, interní a externí, jsou eh, úzce propojeny, pokud jde o terorismus. Děkuji. Pan Bostinaru? Děkuji. Děkuji, paní vysoká představitelko. Teď, když hovoříme o kontextu, když hovoříme tedy o tomto tématu, tak musíme říci, že se kontext velmi změnil od roku 2014 a schopnost anticipace a reakce Evropské unie je spochybněna. Já chci zmínit několik prvků společné bezpečnostní a obrané politiky. Já si myslím, že potřebujeme rozšířenou spolupráci, abychom hájili vnější hranice Evropské unie. A v tomto smyslu příspěvek všech států je nezbytný. Nelze rozlišovat mezi zeměmi, které patří do šengenského prostoru a které ne tváří v tvář teroristické hrozbě je zásadní definovat institucionální rámec pro spolupráci v rámci sdílení zpravodajských informací. Je třeba spolupracovat ne na základě nějakých ad hoc postupů, ale opravdu propracovaně. Musíme se také zapojit eh, do řešení konfliktu na Blízkém východě po boku státu regionu. musíme také usilovat o větší stabilitu tohoto regionu, vzhledem k tomu, že jsou zde čím dál větší hrozby pro naši bezpečnost, tak spolupráce s NATO už není žádnou volbou. Je to nutnost. Státy na jihu Evropské unie čelí neustále vlně násilí a nemůžeme tomu sami čelit. Potřebujeme na to. Paní Fotiga, děkuji. Paní vysoká představitelko, Nezbytnou podmínkou pro účinné provádění obou politik je společné vnímání výzev a hrozeb. Takovéto společné předcházení hrozeb dříve platilo ve vztahu k východu, k Rusku, pak zde máme Španělsko a výsledek španělského referenda. Musím ale také říci, že jazyk, který vy používáte, když popisujete tyto výzvy, prošel velkou změnou od posledních konzultací. Ten popis je velmi rusocentrický, paní vysoká představitelko. Ani jednou v tomto kontextu nebylo zmíněno nebyla zmíněna Ukrajina. Musíme zanalizovat eh, důvod, hrozeb, eh, hrozby, kterých, kterým čelíme a také důvody, proč eh, holandská společnost vyjádřila svou vůli tímto způsobem. Nebyl to náhodou ruský stratkom. Děkuji. Pan Butekofer. Pane předsedo, paní Mogherini, kolegyně, kolegové, Občané čekají, že Evropská unie převezme politické, politickou zodpovědnost. Pokud tak neučiní, budeme tím podkopávat naši vlastní legitimitu. Nicméně domnívám se, že při hodnocení bezpečnostně politické role musíme vycházet z reality a musíme se eh, definovat v multilaterálním rámci. Já musím říci, že eh, dokonce mm, eh, souhlasím s některými kritickými poznámkami pana Van Ordena. Já myslím, že potřebujeme nejenom multilaterální dem, dem, diplomacii, ale také musíme posilovat multilaterální instituce, protože eh, skutečně musíme zajistit to, aby ta multilaterální právo nebylo nahrazeno eh, polarizační filozofii, kterou tady zastupují některé, některé mocnosti. Eh, dovolte, aby zmínil některé důležité aspekty. Za prvé konstatuji, že barcelonský proces vycházel ještě ze společné středomorské politiky. Nicméně v současné době eh, je pro nás středozemní moře eh, jakousi bariérou, která nás chrání. To se musí změnit. Za druhé potřebujeme strategickou strategické partnerství, zejména se subsaharskou Afrikou. A za třetí domnívám se, že spolupráce s ASEAN je třeba eh, posílit a já doufám, že to jasně zazní eh, řečníkovi je vypnut mikrofon. Děkuji, pan Arno. Evropská unie provádí přeskum své zahraniční a obrané politiky. Eh, možná mnoho lidí ve Velké Británii překvapí, že Evropská unie vůbec má zahraniční a obranou politiku. Myslel jsem tedy, že v zájmu transparentnosti, že bych poukázal na některé věci, které zaznívají. Například eh, minulý rok předseda komise Juncker vyzval k vytvoření evropské armády. Eh, řekl, že by nevyužil, eh, ne, nevytvořil evropskou armádu, aby ji použil okamžitě. V září Angela Merklová řekla Davidu Cameronovi, že nezíská žádné významné reformy vztahu Velké Británie s Evropskou unii, pokud nepřestane oponovat Evropské armádě. Eh, David Cameron eh, o tom mlčí, že ano. Možná ustoupil. Možná, že prodal toto naše právo za kus žvance. Dostal z Bruselu tři věci, které jsme nechtěli a jednu, kterou jsme odmítali. Nevím, možná má jiné zájmy. Říkám si, kolik lidí ve Velké Británii asi ví, že existuje obraný akční plán EU, který má přijít v červnu velice brzy po referendu. E, a jedním z jeho aspektů je Evropská armáda. Možná někoho překvapí, že e, je nám hroženo vytvořením Evropské armády. Já si myslím ale, že to riziko nehrozí, protože Britové budou hlasovat proti setrvání v EU. Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo. Podle článku 4 dohody o fungování Evropské unie jsou eh, cíly podpora demokracie, právního státu, lidských práv. Tedy eh, s velkým hlukem dohodla Evropská unie dohodu s Tureckem o readmisi. A ti, co ukazují zdviženým prstem na evropské hodnoty, právě ti byli velice rádi, že někdo zajistí tu eh, nepříjemnou ochranu vnější hranic EU, ale vybrali jsme nesprávného. Eh, pošla pošlapává eh, lidská práva, ignoruje menšiny a islamizuje Turecko, dámy a pánové. Tak nevypadá věrohodná politika. Naše občané už nemohou slyšet tyto fráze na místo při přesouvání Evropy. Sami musíme chránit Evropu a dělat Evropu s páteří, ne pomocí šikové knížky. Děkuji, pan Koremike. Velice děkuji, já bych chtěl navázat na ta poslední slova. Normální impéria většinou vedou politiku pomocí armády. My armádu nemáme, Eh, takže to děláme, děláme jaksi za šekovou knížku, že si například kupujeme politiky v Polsku, na Turecku, na Ukrajině a ta politika zkrachovala po ostatním referendu v Nizozemí. Nicméně, jak eh, je jasné, máme co dělat s jinou hrozbou. A tady bych rád řekl tolik. Momentálně celé skupiny eh, teroristů na světě soupeří o to, kdo první eh, rozpláče panu Federiku Mogherini, protože nic se jim víc nelíbí než slabost a slzy. A právě vy jste hrozbou pro Evropskou unii, protože vy ukazujete paní eh, Mogherini svoji slabost. A krom toho si myslím, že Evropská unie musí být zničena. Senora Calniete. Calniete. Paní místo předsedkyně, vítám poslední kroky k těsnější spolupráci, například spolupráci mezi Frontexem a NATEM eh, v Egejském moři a užší spolupráce také eh, při potírání hybridních hrozeb. Jak se s tím počítá v nedávno přijaté rámci proti, eh, v boji proti ehm, hrozbám? Já vás vyzývám, abyste usilovala o implementaci tohoto dokumentu a to jak na poli těsnější spolupráce s NATEM, tak i v těch dalších 21 akčních bodech. Těšíme se na přijetí nezbytných legislativních a dalších opatřeních a jejich implementaci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Kalněte. Já vás zdravím, drazí kolegové, než dám další slovo, tak chci jenom říct, že máme obrovské spoždění, takže nebudeme přijímat eh, příliš mnoho eh, modrých eh, karet. Uvidíme, jak to bude s Catch the Eye, ale nyní má slovo pan Howitt. Na minutu. President. Děkuji, pane předsedo. V poslední době, když uh, diskutujeme o zahraničně bezpečnostní politice před britským eh, referendem, eh, je otázka, jak posílit Evropu na světě. Politika v africkém rohu vedla k tomu, že jsme cítili frustraci z nukleární dohody, a protože jsme zajistili 3 miliardy evropská eh, politika eh, kde eh, se snažíme postupovat, máme větší vliv, snažíme se nést mezinárodní zátěž v podobě Europolu a specifických sil bude má země méně bezpečná a to by mohlo ohrozit mezinárodní řád prezidenti USA, Číny, Indie, Nový Zéland. Všichni jsou pro setrvání Velké Británie v EU, jak řekla paní Merklová. Jenom Vladimir Putin by byl rád, kdyby Británie vystoupila. Ernest Bevan, tajemník strany Eh, eh, Labour a eh, zajistil bezpečnost pro Británii. Evropská unie je velmi úspěšná v historii a já budu bojovat proti referendu. Děkuji, pane Hojte. Ano, prosím vás, dodržujte řečnické slovo. Nyní má slovo pan Jurek. Prezidente, já vám děkuji, paní předsedkyně. V poslední době orgány Evropské unie to mají daleko lehčí, když útočí eh, na eh, státy, než eh, aby je hájili. Během posledních několika let bylo lehčí neustále útočit na Maďarsko, než například ob, um, Eh, obhájit eh, právo Polska, aby se pořádně vyšetřila katastrofa ve Smolensku a aby se objevily všechny důkazy, které jsou pro to vyšetřování potřebné. My už skoro dva roky, paní Mogherini, s vámi spolupracujeme. I když v té době Evropské Evropský parlament podpořil práva Polsky, ne, Polska, neslyšeli jsme nic konkrétního. Vaše předchůdkyně předtím také nic v té věci neudělala, aby nám pomohla a teď už o tomto problému ani nic neslyšíme. Opravdu evidentně jednodušší. Eh, prostě eh, takhle ob, ob, celý svět, eh, Libia, Jemen, řešit všechny problémy na světě, než konkrétně pomoci členskému státu Evropy, členskému státu Evropské unie, který má na to právo. Slovo má paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji eh, vám, eh, paní Mogherini. Ráda bych eh, vás požádala o některá fakta. Jak vypadá právní situace vzhledem, vzhledem k těm, kteří odešli z Evropy a připojili se k islámskému státu a posledce se vracejí do Evropy? Kolik takovýchto osob známe? A e, dopouštějí se trestních činů? A nebo budeme muset čekat, dokud tyto osoby na někoho nezautočí, někoho nezabijí a teprve potom budou popohnáni k odpovědnosti. Toto v současnosti nepředstavuje trestný čin. Neměli bychom to označit su generis jako trestný čin, tedy jestliže někdo se e, v cizině připojí k nějaké teroristické organizaci, neměli bychom ho poslat do vězení? Neuvažovali jste o takovémto opatření, že tedy tady něco není v pořádku? Ano, děkuji, paní předsedající, paní Mogherini. Já vám nejprve velice děkuji za setrvalý dialog s naším parlamentem zažíváme to společně, že se nám podaří něčeho dosáhnout jenom když postupujeme společně. Ta dohoda s Iránem eh, a také vztah vůči Rusku v souvislosti s Ukrajinou. Já bych se ale přál, aby se Evropa více angažovala eh, v mírovém procesu v Sýrii. Pokud stroskotáme, eh, dotkne se nás to mnohem více. Uprchlický proud než Rusko a Ameriku a musíme postupovat eh, jemně i tvrdě. Pokud můžeme eh, postupovat pouze v rámci NATO, tak eh, budeme záviset na eventuálním vetu pana Erdogana. Měli bychom mít tedy otevřené veškeré alternativy spolupráce s novou vládou, ale i možnost se Sofí vystupovat přímo proti proti Al-Kaidě a dalším. Já věřím, že ta nová strategie, kterou prezentujete, eh, bude zahrnovat i novou eh, bezpečnostní evropskou strategii. Děkuji. Pan Pašku. Eh, bezpečnost a bez, ne, obrana by měl být národních práv, ale potřebujeme tady společnou obranu protože to má teď v rukou NATO, což je správné. Eh, máme tady článek 42.7 a 222. Nicméně dnes, pokud se zeptáte evropských občanů, eh, pak, eh, pak jestliže tohle udělám, jestli si sednu, tak mi řeknete, že už jsem vyčerpala řečnickou dobu. Řeknou vám, že se bojí o své životy po tom gerilovém boji, který rozpoutali teroristé v našich ulicích. Proto tedy tady je interní konotace bezpečnosti a obrany a ta zastínuje tradiční vnější dimenzi. I kdybychom dokázali více co do vnitřní bezpečnosti, pokud jde o počet agentur a strategií, pořád je tady co zlepšovat, zejména pokud jde o spolupráci mezi národními národními orgány a mezi evropskými agenturami a také mezi různými eh, orgány národních států. A i kdyby policejní zvláštní složky a vojenské složky eh, byly umístěny současně i v Bruselu, i v Paříži po útocích, eh, tak stejně by přijímali příkazy od oddělených velitelství. A proto je třeba zlepšit spolupráci, tak aby bylo možné efektivněji reagovat. Prosíme, proto musíme musíme integrovat eh, ten nižší eh, soubor našich eh, instrumentů s tím vyšším, abychom opravdu byli schopni integrovaně reagovat. Prosím Milan Mon. Pan Milan Mon není na jednu minutu. A prosím, zapněte si mikrofon. Ano. Děkuji. Děkuji vám, paní Mogherini, za vaši prezentaci problém Daeše, Libie, problémy od Libie až po Ukrajinu, krize e, v Sahelu, tlak na našich hranicích, e, globální e, problémy a hrozby. Takže teď musíme být skutečně jednotní, abychom byli silnější. A pokud potřebujeme, potřebujeme teď politickou vůli. Sousední státy musí sehrát klíčovou roli v našich vnějších stazích, ale Evropská unie musí uh, rovněž být schopna projektovat svou, svou sílu na venek. Jsme všichni vzájemně propojeni. Paní Mogherini, doufám, že dokument, který eh, předkládáte, Eh, bude skutečně na výši, pokud jde o výzvy, kterým čelí. Je potřeba skutečně prohloubit bezpečnost. Pan Kan na jednu minutu. Paní vysoká představitelko, rozhodnutí Evropské unie zrušit sankce proti Myanmaru eh, bylo správné. A od té doby se situace muslimských rohingů a křesťanů v Myanmaru nezlepšila, naopak zhoršila máme nyní informace o tom, že to může být genocída. A v loňském roce v této sněmovně se řekla, že není žádná hranice mezi externími a interními událostmi. Takže nesmí být žádný rozdíl taky mezi našimi externími a interními kroky. Souhlasil jsem s vámi tehdy a stále s vámi souhlasím. Ti, kdo se stali oběťmi útoku v Bruselu a v Paříži, byli radikalizováni, protože viděli, že je tu rozdíl mezi námi a jimi. Musíme tudíž bojovat proti této ideologii, ale abychom tak činili, musíme utvářet naše vlastní kroky a ukazovat naše hodnoty. Já vás nyní vyzývám, abyste situaci v Myanmaru znovu zařadili na pořád jednání, pokud nedojde k žádnému pokroku s novou vládou, musíme být připraveni znovu zavést politiku přísných sankcí. Děkuji. Pan Dangean na jednu minutu. To paní představitelko, máte nemožný úkol před vámi a e, rozhodně e, vám neusnadňujeme e, tento úkol těmito nekonečnými zasedáními. Těžko teď, abych to vyjádřil za jednu minutu, ale ta globální strategie to je každopádně nezbytný úkol, ale nesmíme ztrácet ze zřetele další prioritu, což je realizace eh, z těch již existujících strategií. Každá geografická zóna, každé téma už má svoji strategii, ale nedaří se nám je realizovat v praxi. Ehm, příklad eh, Francie ztratila dalšího vojáka v Mali a tři, eh, máme tři zraněné. Máme již pět let strategii pro Sahel, inteligentní strategii, která eh, kombinuje rozvoj a bezpečnost, ale pořád jsme ještě daleko od realizace jejich cílů. Čili ano, globální strategii, ale výsledky eh, a realizace v terénu a zaměření se skutečně na priority. Děkuji. Pan Asis na minutu. Děkuji vám, eh, paní předsedající, paní komisařko. Evropská unie eh, dokáže obnovit svůj vliv ve světě, jestliže se nastaví jakožto eh, Eh, taková moc, která je schopna také hájet, Musí samozřejmě zajistit mí regionální stabilitu. A je třeba tedy učinit celou řadu kroků, které by byly na úrovni současných výzev. Jedná se o Sýrii, o Líbii, Daesh, tedy terorismus, komplikace v Sahelu, v africkém rohu. To všechno si vyžaduje, aby Evropská unie opravdu eh, dostála své odpovědnosti a nepřehazovali je na jiné hráče. Evropská unie je v takové situaci, aby mohla zajistit, že bude mít patřičnou politiku, která bude zahraniční a která bude obrana, která bude e, opravdu e, směřovat i k rozvoji. Musíme samozřejmě zajistit preventivní práci, odrazující práci, spolupracovat s Arabskou ligou například a s Africkou unii. Dobře, jste velmi rychle příliš rychle. A není na minutu pan Kukan. Děkuji mnohokrát. Díky vysoké, děkuji paní vysoké představitelce za úvod. Teď více než kdy jindy cítíme úzkou vazbu mezi zahraniční politikou a vnitrostátní bezpečností. Bohužel, Evropa je tady poměrně křehká. Musíme znovu uklidnit naše občany, ukázat jim, že jsme schopni i v zahraniční, i obranou politiku učinit funkci funkční. Za tím účelem musíme posilovat naši vzájemnou spolupráci v Evropské unii. Musíme posilovat naši politiku tam, kde je to nejdůležitější, pokud je o bezpečnost, pokud je o e, sousedství na jihu, na východě, pokud je na naše nejbližší partnery na Balkáně. Bohužel právě tady vidíme nástup krizí, konfliktu a nových bezpečnostních hrozeb, které dosahují Evropy. Musíme být připraveni na tyto výzvy a nastavit správně priority. Pokud je o vnitř, vnější politiku, pak ta musí vycházet ze zdravého rozumu. Například, jestliže máme posílit energetickou bezpečnost a pomoci východním partnerům, pak bychom neměli být závislejší na ruském plynu. Děkuji. Nevidím tu pana Leinena, takže dostane slovo pan McAllister na jednu minutu. Frau Präsidentin, Paní předsedající, slyšeli jsme v rozpravě od vysoké představitelky o situaci v Evropě. Vidíme, že to jsou plynulé přechody mezi vnější a vnitřní bezpečností. Více pospolitosti v společné zahraniční politice je nutností. To již se zaznělo. Chtěl bych upozornit na to, že většina občanů v Evropské unii je na naší straně. Průzkumy názorů ukazují, že lidé přejí více společné eh, zahraniční politiky. Musíme nově předložit strategie. Podle mého názoru bychom měli eh, vypracovat ty rozmanité požadavky a eh, zvolit ty nutné nástroje a institucionální dohody. A k tomu vám přeji hodně úspěchu, paní Mogherini. Děkuji a přecházíme ke catch a, a máme tu tři e, žádosti o slovo. Začíná paní Virkunen. Mies. Eh, Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut entistä epävakaammaksi. Děkuji, paní předsedkyně. Evropské bezpečnostní prostředí je méně stabilní. Eh, vnější i vnitřní bezpečnost jsou samozřejmě propojeny. Kyberhrozby, radikalizace, terorismus, migrační krize. To vše znamená, že Evropská unie musí jednat a zajistit lepší spolupráci ve zájmu lepší bezpečnosti. Eh, data musí proudit lépe a samozřejmě, že tady jsou i tradiční hrozby, jak ukazuje například ruská agresivní akce na Ukrajině. A NATO pro evropské státy představuje nadále základní řešení. A Evropská unie by neměla začít budovat nějakou soupeřící organizaci, ale je velice dobré, že aby evropské státy spolupracovaly ještě úžeji v NATO a je správné, aby i Evropa jako taková e, e, přebírala větší vojenskou politickou odpovědnost. Děkuji. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Děkuji. Paní Mogherini, lepší zásady zahraniční politiky se opírají o solidaritu eh, také ze strany EU vůči svým eh, členům, ale jak to vypadá ve vztahu k Řecku a samozřejmě k těm nelegálním aktivitám v eh, Skopě a v bývalé Jugoslávii. Já bych chtěl navrhnout, abychom přijali opatření proti proti bývalé Jugoslávii, protože politika eh, byla taková, že policie eh, zautočila na eh, migranty na řecké straně hranice, použila slzný plyn a zautočila na uprchlíky. Došlo ke zraněním. Vystřelila i plastické projektily a já jsem před deseti dny položil tuto otázku. Mělo by být možné vyslat eh, prohlášení, že takovýto postup není možný. Děkuji, paní předsedající, eh, paní... Já bych rád vám poděkoval za další příležitost eh, k intenzivnímu dialogu, který vedete s Evropským parlamentem. A věřte mi, když eh, řeknu, že všichni poslanci a poslankyně si toho nesmírně cení. V našich rozhodnutích v oblasti vnější politiky a v naší globální roli. My, dovolte tedy v, te, položit vám několik otázek, které se tohoto týkají. Je tu jeden aspekt spíše vnitřní politiky, to je boj s terorismem a také e, zvládání migrační krize, e, který se překrývá s e, externími záležitostmi, to znamená vztah s Tureckem. Je potřeba, abychom chránili naše hranice. Dalším tématem je Ukrajina. V Nizozemsku jsme byli svědky toho, jak národní referendum o evropském eh, tématu může mít ehm, širší důsledky. Jak vysvětlit tyto komplexnosti veřejnosti? Ano, děkuji. Tím eh, končíme. Kristiáni, ehm, není máte možnost eh, zareagovat. Paní vysoká představitelko, děkuji. Já jsem odpověděla na váš já jsem odpověděla na váš dopis až eh, dnes, takže to možná najdete eh, ve složkách, ale k té eh, dnešní debatě. Pokud jde o vazbu mezi těmi interními a externími aspekty bezpečnostní politiky, tak skutečně dnes tato sněmovna vlastně probírala dvě a dva aspekty spíše vnitřní Eh, politiky, u kterých máme i externí přístup. A to je reakce na migraci, eh, uprchlická krize a protiteroristická politika eh, v souvislosti s nedávními útoky v Bruselu. To jsou dva aspekty našich politik, které mají interní i externí rozměr. A my jsme v uplynulých měsících vyvinuli přístup, jak na komisi, tak i za radu, stále větší um, integrace našich přístupů a já očekávám, že toto všechno bude už za několik hodin se moci promítnout do naší globální strategie. Protože všichni hovoříme o té globální strategii, tam jde přesně o to, aby se sloučily různé eh, kapitoly, různé proudy politik v evropských institucích, tak abychom překlenuli tu mezeru, eh, kterou víme, že existuje, eh, a to je právě mezi vnitř, vnitrem a vnější politikou. Diskuze v té to sněmovně ukazují, že i v rámci parlamentu musíme mm, vyvinout nové způsoby, jak uvažovat o věcech, protože když se zabýváme interními otázkami eh, a externími otázkami, tak v podstatě pak eh, probíráme tatáž témata, ale na dvou eh, oddělených zasedáních. Jsou to dvě debaty. Takže vyšlo uvažovat o nějakých inovativních způsobech, jak probírat tutéž záležitost z různých úhlů pohledu v tom je přidaná hodnota Evropské unie, že máme různé nástroje, interní, externí, eh, tvrdé, měkké, eh, ucelený přístup, ale pak eh, někdy jsme právě my první, kdo takový přístup nerespektují. Takže mnoho z věcí, které tu dnes zaznělo, se přesně velmi dobře dotýká um, té naší dnešní debaty, naše role ve světě, tento svět je více multipolární, mm, nebo vlastně je tu takový trošku nedostatek těch pólů. Spíš je to, dalo by se říci, rychle se měnící se svět, ale to je debata, která nás čeká. Dále je tu otázka, o které hovořil pan Danžan a která si myslím, že je zásadní, a to, jak implementujeme ty strategie i v tomto případě bych se vrát, chtěla vrátit eh, k tomu v naší debatě o globální strategii, protože to je jeden z klíčových prvků. To mm, tohle není konec, ale je to integrální součást té naší globální strategie. Další otázka, která rovněž um, byla předestřena, je, že mnoho dalších politik, priorit, klíčových oblastí, na které jsem se nezaměřila zrovna dnes, ale to neznamená, že pro nás nejsou prioritami například energetická bezpečnost, náš vztah s ASEANem. Já jsem byla v Jakartě, kde jsme měli skvělé zasedání se tem ASEANu. A padlo tam rozhodnutí posílit náš strategický vztah a dále Sahel. To všechno je klíčové pro naši bezpečnost a pro naše zvládání migračních toků, eh, ekonomický rozvoj a globální otázky jako takové. Ale i v tomto případě se chci zaměřit na bezprostřední a pokračující priority, neboť to je hlavní honisko naší debaty. Ještě pár slov dovolte na téma ke kterému se mnozí z vás vyjádřili. A to je téma přidané hodnoty Evropské unie, případně absence této přidané hodnoty, eh, zejména zahraniční politiky. Vnímám rostoucí povědomí mezi našimi občany a v členských státech že ani největší členské státy už nejsou světovými mocnostmi. Máme dva druhy zemí. Malé a ty, které si ještě neuvědomili, že jsou malé. Ale to je realita, to je naše historie. Rozsah naší zahraniční politiky a bezpečnostní politiky už není nic, co může jeden členský stát dělat lépe sám, než společně. A myslím si, že jdeme správným směrem. Pokud jde o roli eh, Spojeného království, tak já eh, navážu na to, co říkal Richard Howitt. Před dvěma měsíci jsme se setkali eh, v Londýně na konferenci o Syrii, kde Evropská unie jako taková spolu s členskými státy zajistila dvě třetiny veškerých závazků. Tato konference byla úspěšná, ale můj příklad jde ještě dál. Spojené království tehdy předložilo myšlenku ekonomického kompaktu pro Libanon a Jordánsko, kreativní myšlenky, jak to učinit udržitelným i ze střednědobého hlediska, to, že v Libanonu a v Jordánsku je tolik uprchlíků, buď v táborech nebo jinde tato myšlenka se posunula dál, teď už ji implementujeme společně a to právě proto, že Evropská unie dala k dispozici této myšlenky nástroji, zvláště obchodní nástroje, které umožnily vytvořit tuto dohodu vztahující se eh, k dohodám, eh, které ukazují, že mm, Evropská unie může realizovat myšlenky jednoho státu. Skvělý britský nápad, který pak pomohl celé Evropské unii a jejím sousedům. A to všechno díky společnému rozhodnutí Unie implementovat tuto myšlenku. Čili to je situace win-win. Dokonce win-win-win. Win-win-win pro Spojené království, pro Evropu a pro sousedství. Třikrát win. Místo prohry, třikrát vítězství. Takže vidíte, že jsou tu sice různé limity, ale naše, naší roli rozhodně není říkat, že něco nejde. Naší roli eh, roz, politiku je zajistit, aby věci fungovaly. Merci, madame. Děkuji. A tím končí naše